těšíme, že jste přijal naše pozvání promluvit o pařížské klimatické konferenci. Srdečně vás vítám v Evropském parlamentu. Dámy a pánové, 12. Eh, prosince v Paříži byl učiněn historický krok eh, tím, že se poprvé všichni na celé zemi zavázali k závazným krokům eh, pro ochranu životního eh, prostředí a klimatu. 190 zemí se připojilo. A při této příležitosti a jménem Evropského parlamentu bych chtěl poděkovat všem těm, kteří mnoho let pracovali pro úspěch této pařížské konference. Já bych chtěl poděkovat panu komisaři Kalnientemu, lucemburskému předsednictví, celému vyjednávacímu týmu EU ale bez pochyby vy jako předseda této konference, pane ministře Fabiusi, jste se velice zasloužil eh, díky svým diplomatickým schopnostem k tomu, že se podařilo sladit zájmy všech stran. Eh, myslím, že všichni se nyní chtějí ujmout eh, ochrany klimatu Eh, členské země, tedy země, které jsou členy konference, přijali závazky a teď eh, se bude kontrolovat jejich plnění. Eh, také musím připomenout, že chceme dodržet a musíme dodržovat své sliby vůči zemím třetího světa. Tento Eh, ta tvařická konference je eh, byla skutečně významným krokem. Proto je nám ctí, eh, pane ministře Fabiusi, že jste mezi námi a dávám vám slovo. Pane předsedo Evropského parlamentu, pane komisaři Kaněte, dámy a pánové, poslance poslankyně, drazí přátelé. Především chci srdečně poděkovat předsedovi Šulcovi za to, že mě pozval jako předsedu konference COP21, abych představil hlavní linie dohody, jež byla přijata 12.12. 12. minulého roku v Paříži a abych eh, hovořil také o dalších etapách, které vás zajímají. Rok 2015 byl obtížný všude ve světě, především v Evropě. A v tomto kontextu pařížská klimatická konference byla nadějí. Umožnila, a to je vzácné, spojit všechny národy a pařížská konference ukázala, že diplomacie a multilateralismus za určitých podmínek mohou dospět k důležitým výsledkům. V říjnu minulého roku jsem měl příležitost ve výboru Envy a výboru AFED vašeho parlamentu prezentovat kritéria toho, co bychom považovali za dobrou dohodu v Paříži, ale v té době jsme ještě nevěděli, jaké budou výsledky. Pařížská dohoda obsahuje 29 článků a rozhodnutí, které k tomu přiloženo má 140 bodů. A všechno to splňuje tato kritéria dobré dohody. Dosáhli jsme univerzální dohody, která spočívá na národních eh, příspěvcích 187 eh, zemí. Tato dohoda je uznávána jako ambiciozní, omezení ohřevu klimatického o 2 stupně a také uhlíková neutralita v druhé polovině století. Je to dynamická dohoda, mechanismus eh, pětileté revize je začleněn do této dohody a to je velmi důležité. První setkání proběhne v roce 2003, ale bilance bude, první bilance úsilí bude provedena už v roce 2018, kdy bude otevřena diskuze o zvýšení, o možném zvýšení závazků. Pokud jde o ty závazky, máme definován společný rámec transparence, s flexibilitou na základě schopnosti jednotlivých států. Dohoda je právně závazná do té míry, jakou umožnili politické, politická omezení jednotlivých zemí. A ta dohoda je obecně uznávána jako spravedlivá. Je zde otázka diferenciace, která je uplatňována u všech oblastí. Je zde také solidarita bohatších zemí s těmi zranitelnějšími. Je zde také závazek eh, dodržet eh, cíl 100 miliard eh, dolarů ročně ve prospěch zranitelných zemí a do roku 2025 bude stanoveno nové číslo. To jsou tedy ta hlavní ustanovení, které jsem zde zhrnul. To jsou výsledky, kterým málo lidí věřilo. A do velké míry za to vděčíme Evropanům, jak jste říkal vy, pane předsedo Šulci. Především eh, ty ambice dohody jsou velmi vysoké a já bych rád uvítal zprávu pana Parňo směrem k nové klimatické dohodě v Paříži. Tu jste přijali ještě před konferencí v říjnu minulého roku. A chci také přivítat silné angažmá komisaře Kaněteho já vám mohu říci, my jsme nad tím opravdu strávili spoustu bezesných nocí. A také děkuji lucemburskému předsednictví, paní ministrině Karol Dyšburg, která nám hodně pomohla. A já chci také poděkovat prostřednictvím vás všem z vašich zemí, kteří se podíleli na tomto úspěchu. Pokud jde o tu dohodu jako takovou, na konferenci COP21 se poprvé klimatická kauza dostala do zorného pole nevládních eh, aktérů. Investoři, nevládní organizace, města eh, ze 180 zemí přijali v této věci závazky, takže je zde státní sféra a nestátní sféra. Je zde více ambiciozních projektů, jejichž dopad by měl být měřitelný už před rokem 2020. Všichni se zaměřují na nízkouhlíkovou ekonomiku. Podle mě je tento zvrat nezvratný. Já musím říci, že tady můžeme klidně použít slovo historický, že je to historický zvrat a, a budeme mít eh, z hlediska zodpovědnosti vůči klimatu dobu před Paříží a dobu po Paříži. Samozřejmě, dámy a pánové, máme před sebou ještě spoustu práce, abychom upřesnili a také uplatnili tuto historickou dohodu. Rok 2015, pokud to mám shrnout, byl rokem jednání a rozhodnutí. Rok 2016 musí být tím, co bych rád označil rokem 4P. První P to je proces podpisu a ratifikace. 22. dubna v New Yorku v sídle OSN bude předložena tato dohoda k podpisu. Víte, že potřebujeme alespoň 55 zemí, které budou představovat 55 emisí skleníkových plynů a které ratifikují tuto dohodu, aby tato dohoda vstoupila v platnost. A samozřejmě je nutné, aby většina evropských a světových představitelů byla 22. dubna na místě. Evropská unie byla jedna z těch prvních, kdo už v březnu roku 2015 prezentovala své závazky a musíme jít dále příkladem. Už 22. čtvrtý musíme podepsat dohodu a potom ji musíme ratifikovat v členských státech. To je první P. Druhé P je upřesnění, pokud jde o dohodu z Paříže a přiložené rozhodnutí. V prosinci byly definovány cíle a teď jde o to dohodnout se, jakým způsobem těchto cílů budeme dosahovat. A to bude předmětem bonské schůzky. V květnu sejde se skupina, která bude připravovat implementační rozhodnutí, musíme dospět ke společné definici financování pro klima. Musíme také stanovit, jakým způsobem bude probíhat ten pětiletý přeskum národních závazků a také musíme stanovit pravidla pro transparentnost při monitoringu závazku. A třetí P, to je období před rokem 2020. Kromě uplatňování dohody, která by měla vstoupit tedy v platnost v roce 2020, se musíme zaměřit na to, co se bude dělat před rokem 2020. To je akční plán Lima Paříž, jednak je zde iniciativa členských států a také nevládních aktérů. Například Mezinárodní solární aliance z iniciativy indického premiéra tato aliance združuje téměř všechny země mezi obratníkem Raka a obratníkem Kozoroha. Potom eh, mise inovace veřejného soukromého sektoru Bill Gates, eh, Barack Obama a další s cílem vyvíjet čisté technologie. A potom také systém včasného varování před katastrofami, systém KRUS, eh, k tomu se Francie také přidala a potom systém klimatického pojištění u zranitelných zemí. Na tom hodně pracovalo Německo. A chci také zdůraznit naše finanční závazky, pokud jde o obnovitelné zdroje energie v Africe těm musíme dostat a velmi rychle. U těchto konkrétních projektů bude muset eh, být uděláno spousta pokroku do roku 2020. A poslední P je příprava COP22, která se bude konat v Marrakeši na konci roku 2016 a budeme na tom pracovat eh, s našimi marockými přáteli. Ve stejném duchu jako Peruanci pracovali s námi na přípravě konference COP21 budeme chtít eh, v listopadu dosáhnout úspěchu v Marrakeši a budeme na tom pracovat s marockými přáteli i s celou řadou dalších mezinárodních zodpovědných činitelů na formálních i eh, neformálních mítencích. Máme zde tedy tato čtyři P a kromě toho musíme také postupovat vpřed v celé řadě důležitých odvětví, které nejsou pokryty pařížskou dohodou, ovšem kde je nutno jednat. Letecká doprava především, námořní doprava, Máme zde principiální dohodu, na, kterou, na které se shodly strany Monrealského protokolu. Jde o to eliminovat plyny, které jsou zdrojem skleníkových plynů. Budou probíhat jednání, která nebudou snadná. Ovšem úspěch Paříže a naléhavost eh, těchto kroků by nám měla umožnit eh, dosáhnout eh, velkého pokroku také v této oblasti. V tom slibném ovzduší pařížské konference jsem přesvědčen, že Evropská unie se bude řídit svými závazky s cílem zachovat naši planetu. Je třeba rozvinout několik iniciativ. První se týká ratifikace EU pozměňovacího návrhu z Doha, pokud jde o závazky z druhého kjotského protokolu. Tam chybí jenom několik zemí, které by měly ještě ratifikovat. Unie musí také uplatňovat závazky, které jsme přijali v Paříži do roku 2030. Čeká nás celá řada jednání, například reforma systému ETS a potom takové oblasti, které nespadají do ETS, stavebnictví, doprava, zemědělství. Bylo by skvělé, kdyby parlament postoupil ve svém rozhodovacím procesu, především pokud jde o první čtení revize směrnice o ETS. Také musíme řešit eh, návrh energetické unie, aby byl byla uskutečněna energetická transformace v Evropské unii a tím vznikla také nová pracovní místa. Ta ekologická transformace není totiž eh, pouze naším úkolem, ale je to také velká příležitost. Komise v roce 2016 předloží celou řadu textů, bude usilovat o posílení našich závazků v oblasti rozvoji, rozvoje obnovitelných zdrojů energie a energetické účinnosti. Znovu zde spolehám na Evropský parlament, že nám pomůže rychle postupovat před. Konečně musíme také podporovat trvale udržitelný rozvoj u našich jižních partnerů. Evropská unie je už tedy prvním plátcem, pokud jde o klima, ale musíme ještě rozšířit svou podporu vůči těmto zemím na finanční, technologické i dalším poli. Konference v Paříži je tedy nepochybně úspěchem v boji proti klimatickým změnám, i když samozřejmě není tečkou v tomto boji. Budeme tedy muset pokračovat v práci a Evropská unie zde bude velmi důležitá, ponese zodpovědnost a váš parlament v tom bude sehrávat jedinečnou roli při prosazování těchto evropských ambicí. A na závěr, pane předsedo, chci zdůraznit jeden bod, který se často necituje, který je podle mě zásadní. Pařížská dohoda se netýká pouze klimatu v úzkém slova smyslu. Bude sloužit také obecně životnímu prostředí, biologické rozmanitosti, veřejnému zdraví, bezpečnosti potravin a také rozvoji v širším slova smyslu. Ale je to také dohoda pro bezpečnost a mír. To bych rád zdůraznil, protože na to si musíme dát velký pozor. Eh, ubývá vody a potravin, hrozí zde riziko masové migrace populací kvůli klimatickým změnám a hrozí zde také konflikty kvůli fosilním zdrojům. A kdyby docházelo k nekontrolovaným klimatickým změnám, vedlo by to ke konfliktům. A my se chceme vyhnout eh, tomuto problému a proto dohoda z 12.12., 12., ke které jste přispěli, je také krokem pro mír, který má být zajištěn pro současné i budoucí generace. Protože chaotický a nejistý je současný vývoj a proto tento krok je důležitá složka našeho pařížského závazku, na kterém se Evropa podílela a bude podílet i do budoucna. Děkuji. Děkuji vám, pane ministře. A nyní za frakci EPP má pan poslanec Líze. Děkuji vám, pane předsedo, kolegyně, kolegové. Chtěl bych začít eh, srdečným, srdečnou gratulací panu ministru Fabiusovi. Eh, způsob, jakým jste vedl toto vyjednávání, skutečně vedlo k úspěšnému vyjednávání v Paříži. To je skutečně vaše zásluha a vložila jste do toho veškerou svou energii a politickou váhu. Já vám všem také děkuji za to, vám a také panu komisaři Kalněntemu. A jsem eh, rád, že eh, dokonce eh, náš zelený kolega pan Eichhout Eh, pochválil pana z Rekalienteho, eh, což eh, tak nebylo vždy. Já se domnívám, že pan komisař odvedl dobrou práci v období před Paříží a i po ním. Tato dohoda má význam nejen pro ochranu klimatu, ale je také důležitým signálem v těchto neklidných dobách v roce 2015 pro celý svět. Nám se podařilo dosáhnout dohody, kde se mnoho zemí eh, dohodlo a jsou mezi nimi i země, které eh, mezi sebou válčí. Více než 190 zemí se konkrétně zavázalo k redukci skleníkových plynů a eh, k uhlíkové neutralitě. Poněkud skepticky se ovšem stavím k cíli 1,5 stupně. Co se týče těch eh, závazků v Paříži, eh, tak myslím si, že eh, ty konkrétní závazky, které tam zazněly, v podstatě ani nestačí na dosažení té hranice dvou stupňů. Čili i těch dvou stupňů můžeme dosáhnout leda s přísněním závazků. Hovořili jsme také o letecké dopravě, to si přelázejme na v Evropě, aby to bylo nějakým způsobem regulováno. Hm, to se že nepovedlo, ale přesto myslím, že je důležité, že se nahlas řeklo, že i e, takováto odvětví musí přispět. Hm, vy vlastně e, víte, co musí provést například vláda ve vaší zemi, ale my hm, také Eh, máme v Evropě určité úkoly. A jestliže ICAO, eh, Mezinárodní organizace pro leteckou dopravu, není schopna dosáhnout redukce emisí skleníkových plynů, a to už vůbec eh, možná ani ne stabilizace, maximálně stabilizace, ne redukce, tak to je prostě špatně. My máme velmi ambiciozní cíle a ty se musí naplňovat. Já jsem třeba dnes měl schůzku se zástupci ocelářského průmyslu. A mm, tady zaznělo, že skutečně existují eh, odvětví ekonomiky, kterých se eh, redukce emisí netýká a o to více jsou zatěžovány eh, jiné sektory. Tak já myslím, že ale celkově je to potěšivé a máme před sebou ještě spoustu práce. Děkuji, pane Lize. Nyní za sociálně demokratickou frakci paní Fan Bremptová. Pane Fabiusi, vítejte v Evropském parlamentu. Nejprve chci říci, a nebudete originální, ale přesto chtěla bych vám poděkovat jménem celé naší frakce za vynikající práci, kterou jste odvedl jako předseda COP21. Způsob, jakým jste se na, ní, na tuto konferenci před, připravil, jakým způsobem jste ji vedl, byl vynikající stejně jako dosažené výsledky, ale zároveň bych chtěla poděkovat také panu komisaři, protože také Evropská komise sehrála velice důležitou roli, dokázali jste udržet vysoko nastavené ambice, snažili jste se překlenout rozdíly mezi jednotlivými koalicemi při vyjednávání a také jste podporovali francouzské předsednictví a možná to byla kombinace vás obou dvou, která přispěla k tomu, že jsme dosáhli dohody. Nicméně eh, ta dohoda je skutečně velice důležitá, protože v, Papí, eh, v Paříži to bylo poprvé, kdy eh, se státy, jak rozvinuté, tak rozvojové, společně zavázaly, že přijmou opatření pro boj s klimatickými změnami. A v tomto slova smyslu je Paříž skutečně první celosvětovou všeobecnou dohodou tohoto druhu a to je velice důležité do budoucna. Vy jste sám zmínil pane ministře, že rok 2015 eh, měl být rokem skutečně strašlivým. Byl to rok plný problémů, migrační krize Ukrajina, Blízký východ, útoky v Paříži. Všechny tyto eh, události eh, rozpoltily svět i Evropu a klimatické změny zde sehrávají v celé této hře obrovskou roli a díky Paříži městu světla teď můžeme Eh, vyhlíže do budoucna s nadějí. Nicméně Nepodařilo se úspěšně završit úplně vše, to si musíme přiznat, například mezinárodní letecká a námořní doprava, to nebyl úspěch. Víme, že tato odvětví odpovídají za velké množství emisí, které lze přirovnat ke společným emisím Jižní Koreji a Německa. Emise navíc rostou do roku 2050 narostou o další 250 takže je neúspěchem, že se nepodařilo tato odvětví zapracovat do dohody. A proto se obracím na vás oba s otázkou, jakým způsobem se s tímto vypořádat v příštím roce, jak zajistit, že tato dvě velice důležitá odvětví se v budoucnu stanou součástí implementovaného řešení. Míra dohody, a zde nesouhlasím s kolegou z EPP, já si myslím, že dohoda o dvou stupních Celzia s výhledem na 1,5 Celzia je dohoda velice důležitá. Důležité je ale také ji naplnit, eh, ale samozřejmě to neznamená, že eh, v práci přestaneme a eh, to platí samozřejmě i pro Evropu. Dohoda tady je, ale zatím je na papíře, je potřeba ji implementovat, realizovat v praxi a proto se dívám zejména na pana komisaře. Je potřeba ji implementovat a stavit, nastavit si další ambiciozní cíle. Máme cíle do roku 2030 a 50. Připouštíme, že jsme se pohybovali spíše na spodní hranici našich um, ambicí. Řekli jsme, že do roku 2050 chceme mít ambice 80 na základě informací IPCC a myslím, že naše ambice měly růst dále a usilovat o 95 do roku 2050. Samozřejmě, že je potřeba oslovit celý e, svět, ale to je možné pouze, pokud e, sami své úkoly splníme a vezmeme na sebe svou odpovědnost. Proto se opět znovu dívám na Evropskou komisi, na pana komisaře. Čekám, že se Evropa odpovědnosti e, chopí. A souvisí to také se potřebnými změnami v ETS. Na závěr už oslovuji znovu vás, pane Fabiuse, eh, se svou závěrečnou poznámkou. Děkujeme vám za odvedenou práci. Jak už jsem říkala, práce ovšem nekončí, musíme v ní pokračovat eh, a jako předseda COP21, jako také minister zahraničních věcí významného členského státu máte morální povinnost společně s námi všemi chopit se odpovědnosti. Počítáme s vámi a spoleháme na vás. Děkuji. Děkuji vám, paní van Bremt. A nyní za evropské konzervativce pan Duncan. Děkuji vám, pane předsedo, děkuji vám, pane ministře. Byl to skutečně mimořádný výsledek, který vzešel z Paříže a já nabývám pocitu, že eh, potom jsme nezačali oslavovat, ale spíše jsme se začali zamýšlet nad tím, co se vlastně v Paříži dohodlo. Tyto dohody jsou eh, ve své podstatě skutečně eh, mimořádné a eh, Možná, že jste sám neměl vysílat určité trochu matoucí signály e, okamžitě po jejím dosažení. Ta e, dohoda je skutečně odvážná, ale byla by ještě odvážnější, kdyby bylo dosaženo 1,5 stupně Celsia. E, Vyslechl jsem si kolegy, jeden byl pro, jiný proti, ale důležité je si uvědomit, že čas, čas běží a my musíme práce pokračovat. Já vím, že naše ambice představují pouze 70% prav, pravděpodobnost, že naplníme cíle, které jsme se stanovili do roku 2020, takže je evidentní, že budeme muset své cíle revidovat. Děkuji eh, vám oběma za příspěvek v Paříži, který povede k dekarbonizaci. Nicméně bude to eh, veliký úkol, který před námi stojí a kterého se musíme chopit i my tady, eh, i my tady v parlamentu. Ještě jednou děkuji za mimořádný výsledek vyjednaný v Paříži. Děkuji vám, pane Dankene. Za liberální frakci nyní pan Gebrande. Děkuji vám, pane předsedo, a dovolte, abych za přál poděkování ministru Fabiosovi za vynikající roli, kterou se hrál v Paříži při vyjednávání této dohody. Jde o dohodu v skutku historickou, která vyslala jasný signál, že svět se nevratně vydal na cestu k nízkouhlíkové ekonomice. Ačkoliv souhlasím s tím, že je to zatím pouze dohoda na papíře, neměli bychom papír podceňovat my potřebujeme tento papír, tuto dohodu na papíře, aby se skutečně mohlo začít něco dít. A když se hovoří o skutcích, jak toho říkal pan Petr Líze, chtěl bych zdůraznit, ano, že musíme dělat více, nejenom eh, se trvat pod těmi dvěma stupni, ale spíš se přiblížit jednomu a půl stupně. A pokud se skutku týče, eh, chtěl bych se soustředit na to, co dělá EU. Evropská unie má své politiky, které jsou dohodnuty, ale stačí vzhledem k této politické dohodě, eh, což ta myšlenka nebo což ta skutečnost eh, úniku eh, uhlíkových emisí do zemí s méně přísnými předpisy. Tak co s tím teď uděláme? Teď máme cíle až do roku 2050 a e, tady tento cíl 1,5 stupně a mě by skutečně zajímalo, e, jestli si pan Fabius myslí, že skutečně musíme dělat více. No a pak je tady ještě otázka konkurenceschopnosti. Jestliže totiž e, pařížská dohoda udělala jedno, nebo řekla něco jasné, pak je tedy jasné, že Eh, jde o konkurenceschopnost a uvedu vám jednu, jeden příklad. V Amsterdamu na burze eh, firma, eh, která je tam nejcennější, poprvé překonala poprvé byla překonána jinou firmou, která nikdy nebyla mezi eh, těmi eh, favority. A eh, co tím chci říci? Evropa poněkud kulhá vzadu, pokud se týče investic do čistých technologií. Já bych, se chtěl, já bych chtěl říct, že skutečně bychom měli, abychom zachránili to, co zachránit chceme, zde zvýšit úsilí. Souhlasíte s tím? Děkuji nyní paní Miner za sjednocenou levici. Děkuji. Eh, pan Fabius eh, skutečně eh, přijel k nám až do Štrasburku. Já tady jsem už měla možnost mu dříve poblahopřát, ale teď tady konečně máme ty výsledky. Víte, co řekla Billy Holiday? To, co jde, uděláme hned, to, co není možné, to bude chvíli trvat. No a e, my se teď dostáváme právě do té druhé fáze a máme toho před sebou hodně. Evropa musí být ambicioznější. E, je třeba opustit fosilní paliva a nahradit je udržitelnými obnovitelnými zdroji. E, musíme také lépe hospodařit se zdroji energie, třeba kvalitnějšími budovami levná ropa nám eh, může pomoci zbavit se eh, dotací pro fosilní paliva. Ale eh, já musím říci, že minulý týden jsem hovořila s vaším tajemníkem, pane ministře, a příště jsem se nedozvěděl. Dnes jsme hovořili se svým ministerským předsedou, s panem Akoritou, a a my nejsme vysloveně proti zavádění nových technologií, ale my skutečně potřebujeme, aby se toho někdo ujal a e, vedl. To by měla být Evropská unie. E, my teď čekáme další konferenci v Marrakeši a já bych e, vás chtěla vyzvat, abychom se při té příležitosti snažili dosáhnout toho takzvaného nemožného. Eh, v roce 2015 jsme si stanovili cíle a rok 2016 by měl být rokem jejich energického plnění. My tedy doufáme, že Evropa a nizozemské předsednictví budou dostatečně ambiciozní. Děkuji a nyní za frakci zelených eh, eh, pan Žado. Pane předsedo, pane komisaři, pane ministře, děkuji za to, že jste přišli. Měl byste tady být jako host uprostřed hlasování, když je tady plný plenární sál. Natolik je toto téma důležité a zaslouží si, aby bylo diskutováno před všemi poslanci. Všichni vám blahopřáli a právem. Váš tým a vy sám jste odvedli velký kus práce v Paříži. A já doufám, že budete schopen následujícímu předsednictví předat eh, tu kvalitní práci a způsob, jim jste pracovali, protože si myslím, že jste také vymysleli nový způsob, jak předsedat konferenci COP. Často jsme slyšeli, že jste byli váhaví na začátku, když šlo o to, aby Francie navrhla svou kandidaturu. Já jsem dnes přesvědčen, že to byl jeden z nejdůležitějších momentů ve vaší kariéře. COP21 se svým cílem přiblížit se k 1,5 stupni nám klade za úkol skoncovat s fosilními energiemi. Je to náročný úkol, to musíme uznat, uvidíme, jakým způsobem se to bude realizovat. Spočívá to také na takovém bludném kruhu. Máme zde tři stupně, to je tedy dnešek, dnešní závazek, to je ten klimatický chaos a měli bychom tedy se dostat až k tomu 1,5 stupni. Ale k tomu se musí všichni připojit. Podmínky jsou velmi příznivé. Vidíme, jak třeba větrná nebo fotovoltaická energie je už teď konkurenceschopnější než jádro, než uhlí, než plyn. Ale když se podíváme na poslední čísla, pokud jde o investice do obnovitelných zdrojů energie, vidíme, že všechny regiony světa v této oblasti postupují vpřed, kromě Evropy. Ve Francii Například se investice snížily v roce 2015 na polovinu, ve chvíli, kdy se to všude jinde rozvíjí. Když jsme poslouchali dnes ráno tu rozpravu při prezentaci programu předsednictví, tak tam zazněla pouze jedna jediná věta o klimatu. A pokud je takovéto ovzduší v radě, tak si myslím, že tento toto propojení mezi státy, podniky, nevládními organizacemi a také místními orgány, že prostě toto propojení nevznikne. Takže zde máte před sebou obrovskou zodpovědnost, stejně jako komisař. Je to zodpovědnost pro vás. Musíte změnit to ovzduší, které vládne v radě. Budete mít summit eh, před sebou. Šlo by o to prosadit ten 1,5 stupně a komisař eh, se bude starat o ty cíle po roce 2020. Rok 2030 to znamená konec uhlí. A zde je před vámi obrovská zodpovědnost. Pokud nedokážete změnit ovzduší v radě, tak rada neustoupí. A poslední žádost, pane Fabiosi, prosím, je to neuvěřitelné. Vidíme, jak klesají investice. Může na sebe Francie vzít iniciativu zapojit do toho velké finanční instituce. S ohledem na Marrakeš vezměte na sebe tuto iniciativu jménem Francie a budeme pokračovat v tomto pohybu vpřed. Děkuji. Za frakci EFTD nyní eh, pan Afronte. Děkuji, pane předsedo, děkuji, pane ministře, za to, že jste přišel a také za práci, kterou jste odvedl v Paříži. A které se všichni vážíme. Ta dohoda je samozřejmě kompromis. Bylo tam 195 zemí a je jasné, že jako každý kompromis má pozitivní i negativní body. Ty pozitivní zde už zazněly a ty negativní na tebe se rád zaměřil já. Je například zklamání, že slovo dekarbonizace mizí. Naším cílem by mělo být přestat eh, vysílat emise. Říká se zde, že chceme dosáhnout rovnováhy, pokud jde o emise. Hovoří se také o technologiích na negativní emise, které zde ovšem zůstávají ty pozitivní. Hovoříme tady o takovém alibismu, alibismu, který počítá s velkým využíváním půdy a s novými technologiemi. Ovšem využití těchto nových technologií je klíčové, ale je to ve velmi experimentální fázi, je to velmi drahé a nevíme, jestli to bude fungovat, zatím to všude nefunguje. Takže nás by zajímalo, jaká je reálná kapacita implementovat tyto technologie s negativními emisemi v širokém měřítku a jaká opatření přijmou vlády, aby usnadnili tento proces. Další bod je systém ETS. Jedná se o systém, který podle našeho názoru nefunguje, nestimuluje investice do nových technologií na snižování emisí Byly zde finanční spekulace, podvody, vytvoření globálního trhu, jak se uvádí eh, v pařížské dohodě, se stará spíše o spoždění ke kterému by došlo v jiných politikách, eh, které mají větší dopad, jako například eh, pobídky pro obnovitelné zdroje energie a opatření na podporu energetické účinnosti. Máme zde rozdíl mezi realitou a vnímáním reality. To si musíme uvědomit. Článek 12 dohody je dobrý, my ho vítáme, ale je třeba ji implementovat rozhodně a potřebujeme eh, sdělení, která budou přímo uměrná problému. Potřebujeme je teď a musí být směřována k občanům a k místním orgánům, protože právě tam se pracuje. Musíme pochopit, o co nám tady jde, že nesmíme dále ztrácet čas. Děkuji vám, Alexandre. A nyní pan poslanec Štúger za frakci ENF. Děkuji vám, pane předsedo. Minulý týden v Německu jsme zjistili, co už jsme věděli že média mm, sledují to, co říká politická elita. Vezměte si e, uprchlíky, napsalo se hodně pozitivního, totež e, o, o klimatu a zanedbávají se pesimistické e, scénáře. Teď, když propojíme ty dvě témata, tak z toho vzniká taková krize klimatických uprchlíků. To je skutečná hrozba. Je to takový dvouturbový motor, ale oni věci nejsou eh, takto jednoduché. Často se dějí jinak, eh, než se myslíme. Tyto klimatičtí uprchlíci souvisejí mm, s klimatickými změnami, ale vemte si to, co se děje v Kolíně a dalších eh, městech. Tam spíš dochází k velkému ochlazení vůči těmto lidem. Äh, A nyní nezařazený äh, pan poslanec Balco. Děkuji, děkuji vám, pane předsedo. 15. prosince Evropský parlament äh, podrobně diskutoval o výsledcích pařížské konference. Proč musíme toto téma projednávat znovu? Zjevně je tomu tak proto, abychom mohli jako parlament vzdát znovu díky ministrovi Fabiusovi. Všichni se tady děkují, to je v pořádku, ale vyvstává několik otázek, na které se doposud nenalezla odpověď. Jakým způsobem, eh, jakou váhu mají všechny ty sliby, které eh, se učinily jaký kandidát, eh, co se stane eh, po volbách, eh, prezidentských volbách ve Spojených státech, co když už nebude to odhodlání ke klimatickým změnám tak velké jako doposavat, co se stane potom? Co kyotský protokol, který ještě nebyl ratifikován, na další otázka. Pokud Evropská unie bude podporovat rozvojové země v klimatických otázkách, tak to znamená, že Maďarsko jako členský stát EU podporuje Čínu, k což je druhé největší um, hospodářství um, na světě s obrovskými zdroji. Je tady několik nezodpovězených otázek. Děkuji. Děkuji vám. Eh, vážení eh, kolegové, kolegyně, eh, děkuji vám všem. A nyní na závěr ještě jednou dávám slovo panu ministru Fabiusovi. Prosím. Euh, pane předsedo, dámy a pánové, děkuji za vaše komentáře, za vaše otázky. Děkuji těm, kteří vystoupili, děkuji těm, kteří nevystoupili. Chtěl jsem vám říci, pane předsedo, že když jsem si vyslechl to, co jsem slyšel, tak jsem připraven chodit sem každý den, protože to bylo opravdu všechno růžové. Ale vážně. Vrátím se k těm komplimentům, které zde zazněly na adresu pana Kalněteho, Kaněteho. Je to oprávněné. Pokud jde o francouzskou diplomaci, tak zde bych eh, se k tomu stavil trošičku jinak, ale to si nechám nakonec. Někteří z vás se vrátili k otázce toho stupně a půl, dvou stupňů, úrovně ambicí. Já si myslím, že je pozoruhodné, a všichni to uznávají v této dohodě, že jsme se takto dokázali shodnout. A to se nerozumí samo sebou, protože v minulých, na minulých konferencích se nám to nepodařilo. Nebyl to perfektní úspěch, jak se říká na Kedorse. Ale já jsem tam identifikoval riziko, že bychom se sice shodli, ale že by to bylo nedostatečně ambiciozní. Často jsme o tom hovořili. Samozřejmě všechno ještě není vyřešeno, ale dospěli jsme ve 190, nebo se 195 zeměmi k dohodě a nikdo nebyl proti a shodli jsme se na obsahu, který je velmi ambiciozní. O to jde. To je právě ten úspěch Paříže. A právě zde vzniká ta otázka toho 1,5 stupně, 2 stupňů. Viděli jste, že to změní není úplně stejné pro ty 2 stupně a stupeň a půl, ale ty 2 stupně už to bylo těžko dosažitelné, já si vzpomínám. Já jsem na G20 zastupovala prezidenta Olanda a tam už bylo velmi obtížné dosáhnout těch dvou stupňů. A co se stalo tady? Je to taková dynamika mezinárodních konferencí, která tedy jde ve prospěch multilateralismu. Tam především malé ostrovy a jejich zástupci velmi intenzivně vystoupili a říkali, dva stupně to je dobré, ale pokud nenapíšete jeden a půl stupně a pokud nebudete přijímat opatření, která by šla směrem k tomu 1,5 stupně, tak tím vlastně implicitně říkáte, že my už nebudeme existovat. Tady nejde o to, jestli budeme žít dobře nebo špatně. My už prostě budeme pod vodou, už nebudeme existovat. A ten argument byl tak silný, že přesvědčil země, které nebyly spontánně pro ten cíl 1,5 stupně. Já to vysvětlím rukama. Dnes, když sčítáme všechny INDC, tak už to není ta trajektorie 3 stupňů. A teď o, jde o to po Paříži a po těch rozhodnutích, abychom z té trajektorie 3 stupňů postupně přešli k trajektorii 2 stupňů a jednoho stupně. A to prochází přes celou řadu konkrétních akcí a také je třeba uplatnit technologické investice a velké investice, technologické inovace a velké investice. Já jsem nebyl velkým tedy specialistou na tyto otázky, ale jsem pracovitý, tak jsem se do toho ponořil a jsem přesvědčen, že dojde k velkým technologickým změnám, které tu finanční hierarchii energií úplně převrátí. Mnozí z vás už to zdůraznili. Už teď v některých případech obnovitelné energie jsou mnohem levnější, když sečteme přímé a nepřímé náklady, než velmi znečišťující energie, jako je třeba uhlí. A čím dál více se budeme ubírat tímto směrem. Takže na jedné straně ambice a na druhé straně univerzální charakter této dohody. Nešlo to proti, ale naopak se to vzájemně doplňovalo. Mnozí z vás se také zmínili o námořní a letecké mezinárodní dopravě. Tady bych to také řekl velmi jasně. Především Evropská unie a další strany chtěly, aby se zde zmínila mezinárodní doprava v této dohodě. Ale Víte, jaký je mechanismus, mechanismus koncensu. Velmi rychle se ukázalo, že tento bod naráží na tvrdou opozici různých rozvíjících se zemí a zemí zálivu, takže koncensus nebyl možný. To všem není překážkou tomu, aby OMI a OASEI což jsou dvě organizace, které jsou v této oblasti kompetentní, přijala, přijali opatření v tomto smyslu. A Evropa a všichni ti, kteří jsou dobré vůle, se budou mobilizovat a tento rok v tomto smyslu. ICAO se dohodlo, že do září roku 2016 eh, přijme rozhodnutí, aby se stabilizovaly do roku 2020 emise a možná také snížily. A také Evropská unie musí být na špici a musí podporovat kompromisy. A pokud jde o námořní dopravu, tak tam ty diskuse nejsou natolik rozvinuté, ale respektování cílů obsažených v pařížské dohodě vede k tomu, že v rámci této organizace IMO se bude usilovat o snižování emisí námořního sektoru a vytvoření také světového systému měření emisí v tomto odvětví. Ale máte pravdu, vzhledem k tomu, že zde vznikají skleníkové plyny ve velkém množství, tak je nutné, aby v těchto dvou oblastech byl učiněn velký pokrok. Mnozí z vás se také vyjádřili k tomu, že zde máme nízkouhlíkovou ekonomiku, vysokouhlíkovou ekonomiku, náklady a tak dále. Není zde rozpor mezi tím, že na jedné straně jsou emise skleníkových plynů a na druhé straně konkurenceschopnost a také požadavky na tvorbu pracovních míst. Samozřejmě potřebujeme transformaci, potřebujeme doprovodná opatření, ale i zde. Jsem přesvědčen, že konkurenceschopnost nejen pro země, jako jsou ty naše, ale na světové úrovni musí jít ruku v ruce s postupem směrem k nízkouhlíkové ekonomice. A navazuje na to, co zde říkal pan Žado. Otázka nízkých investic. Ano, vy už jste viděli, že i mimo veřejných investic, které jsou tedy velmi důležité, dochází k velké změně v soukromém sektoru a to je důležité a je třeba, abychom se to snažili urychlit. My si myslíme, že země musí postupně snižovat dotace pro fosilní paliva. Tento princip byl už dohodnut Evropskou radou v květnu roku 2013 a Francie volala po ambiciozním stanovisku především pokud jde o vývozní úvěry pro tepelné elektrárny, ale my bychom měli využít toho, že ceny ropy jsou nízké. Znáte čísla, hovoříme o stovce miliard, které musíme my, bohaté země, dát eh, těm chudým zemím, eh, aby se řešily klimatické problémy. Ale a eh, ty fosilní energie, to překračuje 500 miliard ročně. Ale abych odpověděl na to, co říkal pan Žado, musíme podporovat soukromé aktéry, musíme je podporovat v tom, aby přestali investovat do vysoce uhlíkových sektorů. A právě od COP21 zde máme první fond, norský fond, který dal instrukci, že by se mělo přestat investovat do tohoto sektoru. Guvernér britské, nebo tedy anglické centrální banky počítá s tím, že velmi brzy se zjistí, že ten sektor, který spotřebovává hodně uhlíku, je neperspektivní, i když dostal tolik investic. Pokud jde o soukromý sektor, tak je třeba požádat ratingové agentury, aby začaly systematicky zohledňovat klimatické riziko a aby bylo nutné zveřejňovat eh, uhlíkovou stopu. To jsou věci, které nejsou mimo náš dosah a které by byly velmi užitečné. Ale zároveň je třeba nadále usilovat o investice do obnovitelných zdrojů, je tam velká potřeba, my máme nástroje, máme Junckerův fond, strukturální fondy, a to všechno musí být mobilizováno. Máte také Evropskou radu, která bude zasedat v březnu a při této příležitosti myslím, že komise pohovoří o hodnocení možné implementace pařížské dohody. A konečně poslední bod, abych nehovořil příliš dlouho, se týká těch komplimentů, francouzskému předsednictví, pokud jde o Evropskou unii, role komisaře Kaněteho, role lucemburského předsednictví, to je jasné, k tomu nemám žádnou výhradu. Ovšem, pokud jde o francouzskou diplomaci, i když francouzská diplomacie se v mé osobě červenela, když vás poslouchala, má skromnost je všem známá, já jsem se zamýšlel nad tím, že naše role a má role byla pouze na pomoci a diplomaticky podpořit eh, to sladění planet. Rok 2015 byl nejteplejším rokem, spousta katastrof a s tím šlo ruku v ruce občanské uvědomění. A tato katastrofální situace vedla k tomu, že najednou bylo ještě zjevnější, že ta dohoda je potřebná a nutná. A usnadnilo to právě to, že jsme si to uvědomili. To je tedy ta první planeta, ta naše planeta. A druhá planeta, které chci tedy vzdát hold, je vědecká planeta. Já tady chci vzdát hold vědcům, kteří jasně potvrdili globální oteplování a vyčíslili ho. Když jsme se scházeli před pěti, deseti lety, tak polovina schůzek byla věnována tomu, zda tedy je či není globální oteplení a druhá část se věnovala tomu, zda to je či není kvůli působení člověka. O tom už se teď nediskutuje a to je právě díky práci vědců. Takže nám tato vědecká planeta hodně pomohla. A ta třetí planeta, já bych řekl politicko-společenská, některé země hodně produkovaly skleníkové plyny a teď k tomu zaujali stanovisko. Čína z praktických, hospodářských, a sociálních důvodů hodně vydávala nebo emitovala skleníkové plyny a teď zde se hrála důležitou roli prezident Obama, ten se také zavázal a ten nám také hodně pomohl. A samozřejmě Evropská unie a další země. A to umožnilo velkou změnu i v ekonomické oblasti. oblasti. Zavázali se k tomu také místní a regionální orgány, nevládní organizace, náboženské organizace a celá tato politicko-společenská planeta se do toho zapojila. To je zcela nový element Pařížská konference se samozřejmě odehrávala ve zcela jiném ovzduší než slavná korenská konference. A čtvrtá planeta je planeta diplomatická. Náš úkol společně se všemi zeměmi, především s Evropskou unii, spočívala v tom, že, bychom, že jsme měli na pomoci této konvergenci a měli bychom tedy dospět eh, k, tomuto, k této mezinárodní dohodě o 29 článcích a 140 bodech. Často se mě ptají, jaká je práce diplomata a já tak trochu s humorem říkám, že úplně nechápu důvod tohoto úspěchu, ale jsem radši, že nerozumím příčinám úspěchu, než abych rozuměl příčinám neúspěchu. Když se trochu dívám na tu práci, kterou jsme odvedli, bylo to něco jako práce sochaře. Sochař si vezme blok hlíny, nejdřív si vezme ty hlavní bloky našem případě to byla Čína, USA, Evropa, Indie. A pak bylo třeba všechny tyto bloky spojit a dát jim určitou formu. A pak k tomu potřebujeme také další drobné, menší bloky, protože pokud by nebyl konsensus, nebyla by dohoda. A bylo třeba dát tomu všemu formu, ale přitom nestratit žádný z těch bloků. Právě tuto práci jsme odvedli. V duchu transparentnosti, důvěry, to tady bylo zdůrazněno, a konečně já dám za chvíli panu Šulcovi kladívko, to je to nejslavnější kladívko, ale je dost tedy eh, nevýdané, aby se v závěru mezinárodní konference všichni objímali. Máme pocit, že v tvrdém, velmi složitém, nebezpečném, nejistém světě se poprvé díky práci všech stalo něco, co umožní nejen současné generaci, ale i generacím budoucím žít lépe. A jak zde bylo zdůrazněno, samozřejmě, to jsou okolnosti, na které nevždy ve svém politickém životě člověk narazí. Takže já vám všem děkuji za to, že jste to umožnili. Děkuji. Vielen Dank, Herr Minister, die Aussprache. Děkuji vám, pane ministře. Tím končí naše debata.